Eh, my pojas, pojasnili eh, sumístnost nebo uhody pro asociaci i Metnou Sojuzu. My pojasnili příčiny toho, čemu to není sumístným. My nemůžeme robit eh, legálně zobovязуючі umovy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 i tomu je poprávka 4.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 u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 ta,